dispozici, pakliže nebudou komentáře, budeme považovat tento zápis za schválený. Rád bych vás informoval, že podle článku 3 odstavec 3 a 4 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti na zasedání 19. března 2014 schválil mandát pana Bargalia, který navrhuje ke schválení počítaje 11. březnem 2014 a od 12. března počínaje mandát paní Kovius. Jsou komentáře k těmto dvěma schválením, pakliže nikoliv, tak jsou tyto mandáty schváleny a rád bych poblahopřál všem kolegům, všem oběma dvěma kolegům eh, hodně štěstí do práce. Pan eh, Brice Ortefe předal